Good afternoon. Dobré odpoledne, začneme. Prosím, utište se. Colleagues. Kolegové. Good afternoon. We've had such a week. Máme za sebou eh, takový zvláštní týden v pondělí a v úterý jsme měli řádné schůze výboru Libe a teď máme ještě ve čtvrtek hned po plenárce, tak bude lepší, když začneme a budeme se snažit, abychom všechno stihli. Za prvé připomínám, že nás čeká hlasování dnes odpoledne, tudíž bychom měli mít všichni elektronickou kartu a kdo ji zapomněl náhodou v plenárním sále, tak prosím, ať zavolá asistentce, ať pro ní co nejrychleji doběhne. A přejdeme k bodu číslo jedna, což je přijetí programu. Máme zde návrh zpravodaje k bodu 6, právo na informace v trestním řízení. Paní Sipl, to je naše zpravodajka, kolegyně, a my jsme tento bod odložili na příští schůzi výboru Libe. Potom zde máme bod číslo 7, to znamená vzhledem k nepředání příslušných dokumentů od Rady v souvislosti s přistoupením Bulharska a Rumunska, tak dneska eh, proběhne pouze druhá výměna názoru k tomuto tématu. Návrh zprávy bude předložen jakmile ty informace budou k dispozici. My pořád na tom trváme, opakujeme to a eh, Ehm, neustále radě připomínáme, jak je důležité mít přístup k informacím, protože jinak to nemůžeme ehm, vyhotovit. A pan Kojo nás bude informovat o stavu, potom orientační hlasování o návrhu směrnice o boji proti sexuálnímu zneužívání, sexuálnímu vykořišťování dětí a dětské pornografii, čím se ruší rámcové rozhodnutí a rada, eh, a takže a toto bylo opět, tento bod byl odsunut na mimořádné zasedání, které se bude konat 14. února. A pokud nejsou námitky, můžeme odsouhlasit změny programu. Nyní na návrh většiny koordinátorů, koordinátoři se měli sejít dnes, ale také i to jsme odložili. pokud jde o ty naléhavé záležitosti, tak zde asi to, to projedná písemně. Dále jsme odsouhlasili za, zápis, zápisy z minulých schůzí, nikdo nic k tomu neměl a můžeme pokračovat hned s bodem číslo čtyři, což je jednotné řízení eh, pro eh, povolení k pobytu a k pracovnímu mm, pobytu. Naše zpravodajka je tady, je to Veronik Mathieu. Eh, je třeba, abyste si uvědomili, že tato agenda, která se říká jednotné povolení, tak my na minulé schůzi Libe jsme se rozhodli, že omezíme hlasování pouze na tu normativní část mm, protože eh, plenárka eh, zamítá mm, toto jednotné řízení a výbor EMPL eh, se přidal k výboru Libe a podle článku 50 jsme zahájili řízení, tedy podle článku 50 jednacího řádu a podle tohoto řízení i bylo napadnuto to, jak my vykládáme článek 56. O tom se diskutovalo v pondělí odpoledne o tomto výkladu článku 56. A takže výbor EMPL prostřednictvím svého předsedy. Výbor EMPL předsedovi Evropského parlamentu, tedy panu Buskovi, předložil naši žádost, aby se vyjasnil, jaký má být výklad, aby to eh, vyložili ty příslušné orgány a aby interpretovali pravidla jednacího, ří, eh, jednacího řádu, což je výbor AFKO, který eh, tedy je k tomuto povolán. Jde o článek 56 odstavec 3 konkrétně. Takže než do té doby, než se vyřídí tato žádost, tak podle pravidel jednacího řádu, tak my nesmíme plenárce předkládat naši zprávu eh, a eh, zde podle toho článku je to, eh, tedy ten termín to je dva měsíce. Takže tudíž my, jak bylo souhlaseno, budeme hlasovat o článku 7.16 odstavce 1 návrhu komise, tak, jak jsme se dohodli na tomto na minulé schůzi Libe. Já vidím, hm, pan, máte zde hm, technickou poznámku, pan ne, nikdo? Nikdo? Pane předsedo, k vašemu poslednímu bodu ohledně hlasování, já bych chtěl požádat výbor o trpělivost. Pokud jde o právní stanovisko výboru AFKO, tak naše frakce to vykládá tak, že toto jejich stanovisko bude k dispozici příští týden. Teď zatím ještě není. Aby naše frakce mohla se chovat konsistentně, my víme, že, že my nebudeme vázáni sice e, tímto právním stanoviskem, ale my chceme, abychom vystupovali systematicky a proto e, žádáme o jednoduché hlasování bez rozpravy, nechceme zahajovat nějaké velké řízení, chceme jednoduché hlasování Eh, předtím, než budeme hlasovat o meritu věci, tedy do té doby, než dostaneme eh, tu právní radu, to právní stanovisko. Nechceme tedy zahajovat rozpravu, chceme jenom pouze hlasovat o tom, zda bychom měli nebo ne odložit to hlasování eh, do té doby, než dostaneme právní stanovisko od výboru AFKO. A mm, my tedy e, žádáme, abychom rychle přešli k tomuto bez rozpravy a abychom mohli tedy hned o tomto hlasovat. O tom zdali máme odložit hlasování. Slyšeli jsme tady návrh koordinátora e, od socialistů, pan Moraes, který navrhuje přesně to, abychom to nespožďovali všechno a abychom e, hned hlasovali o mm, této procedurální věci to je návrh odložit hlasování. Pan Tavares má nějakou připomínku? Ne, dobře. Takže budeme hlasovat o návrhu odložit v očekávání toho, že dostaneme právní stanovisko, které eh, vyžádal výbor EMPL prostřednictvím toho řízení, které jsem vysvětlil. To byl dopis panu Buskovi, kdy šlo o to zapojit do toho výbor AVKO, eh, které, který to výbor, který nám vyloží obsah článku 56. My budeme hlasovat o návrhu, tedy odložit to hlasování do té doby, než dostaneme právní stanovisko E, výboru AFKO a to bude příští týden. Takže teď budeme hlasovat o tomto návrhu odložit hlasování. Tak hlasujte. You got problems? Any... Problémy? Mm, řeknete mi, řeknete mi, mm, kdo nemá kartu nebo komu nefunguje, prosím, ukončete hlasování, vidíte, 19 e, plus, 30 proti, takže ptám se, kolik členů nehlasovalo, protože nemá sebou kartu. Jeden a budete hlasovat ano, takže 20 proti 30, takže budeme hlasovat tím pádem, jak bylo eh, tedy eh, oznámeno podle programu. Article 7. Článek 7, odstavec 1, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Čtyřicet pět pro, tři proti, přijato. Článek 16, odstavec 1, hlasujte, prosím. Apparently there is one... Zdá se, že jeden plus, eh, plus z EPP je tady o dva hlasy víc. Eh, kon, konec hlasování. Ano. 46 pro, 2 proti. 47, eh, 47 pro, protože pan Kašman nemohl hlasovat elektronicky, takže 46 ke 2. Eh, návrh je přijat. I remind you. Ještě připomínám, že nový termín Yes, I see. Moving to point number five. Přejdeme k bodu 5 teď, což je e, vytvoření Eurodaku pro účely porovnávání e, otisku prstů. Je to rekodifikovaná verze. E, tady budeme hlasovat orientačně. A takže budeme orientačně hlasovat o návrhu na řízení Eurodac, kde máme kolegyně Makovej, která byla jmenována zpravodajkou k tématu. Toto hlasování dává vlastně zpravodajce mandát vést jednání s radou. Přistoupíme nyní k hlasování. Článek pozměňovací návrh 5. Pozměňovací návrh 5, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, takže teď budeme tedy hlasovat zvednutím ruky. Máte každý hlasovací seznam? Je všechno v pořádku? Čili nyní pozměňovací návrh 29. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 30. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 9. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Číslo 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 12. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 13. Číslo 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to je přijato. 14. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 33. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 34. Tak 34 tady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 Zamítnuto. 39. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 43. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 15. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 16. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. 17. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 18. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 45 nyní odpadá, takže přecházíme k číslu 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přejato. Číslo 47. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Číslo 19. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní hlasujeme o úvodních ustanoveních. Pozměňovací návrh jedna, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. dvě, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. tři, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. čtyři, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis číslo dvě, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Tím tedy odpadá číslo 25 a dostáváme se ke kompromisu číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 27 odpadá. Nyní kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 28 odpadá. A nyní hlasujeme o návrhu legislativního usnesení o jednotlivých odstavcích. Čísla 20 a 21 jsou totožné pozměňovací návrhy a 22 také, čili hlasujeme o všech těchto společně. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 23 a 24 jsou staženy. Čili nyní hlasujeme o celém textu v pozměněném znění. Kdo je pro? Hlasujeme elektronicky. Budeme hlasovat elektronicky, aby to bylo do záznamu. Zahajuji hlasování. Nyní končím hlasování. Ve skupině EPP je o jednoho navíc. Končím hlasování. Je to tedy čtyři, čtyři pro, tři proti, tři se zdrželi, čili celkově je to přijato. To bylo orientační hlasování. Paní zpravodajce Makovej, děkuji. Bod 6 byl odložen. A nyní se dostáváme k bodu číslo 7. Bod číslo 7 se týká plného uplatňování ustanovení šengenského aky v Bulharské republice a Rumunsku. Vyslechneme si zpravodaje, jaká je stávající situace. Poprosím vás o klid. Poprosím vás, abychom se sklidnili a dostali se dříve k dalšímu bodu. Vím, že už je čtvrtek odpoledne, ale přesto vás poprosím. Nyní tedy pan zpravodaj Carlos Coelho. Máte slovo. Vyslechněme si pana zpravodaje Coelho. Máte slovo, pane zpravodaji. Velice děkuji, pane předsedo. Požádal jsem služby, aby všem poslancům, všem členům poskytli stručnou zprávu, jak vypadá stávající situace. A já si myslím, že teď, teď právě se tato zpráva rozdává. Myslím si, že eh, tady se jedná o situaci Eh, která tady probíhá nyní. Takže co se týče tedy určitého postupu, chtěl bych poděkovat všem kolegům za to, že souhlasili s tím, abychom využili výjimečně tento postup. Hovořím tedy o zrychleném řízení, o zrychleném postupu. To znamená, že budeme používat pouze anglickou verzi, abychom nemuseli čekat na překlady, aby Evropský parlament mohl připravit zprávu ještě předtím, než se bude konat rada ve složení pro spravedlnost a vnější věci, která má být 24. a 25. Ale jak všichni víte, Evropský parlament tento dokument, o který žádal, neobdržel. Hovořím zejména o hodnotící zprávu, která měla ohodnotit Bulharsko a Rumunsko a také doporučení, která byla učiněna. Dále se to také týkalo informací stávající situace provádění těchto doporučení těmito členskými státy. Také víme, že Rada SVV v únoru nehodlá přijímat žádná rozhodnutí, která se týkají přistoupení těchto dvou zemí, protože program Rady SVV hovoří pouze o diskusi, která se týká stávající situace. To znamená, že není eh, zde nutné, abychom přistoupili k tomu zrychlenému řízení. Takže myslím si, že bychom tedy měli přistoupit k běžnému postupu a dovolit čas na překlad do všech jazyků. Ještě eh, další bod, který bych chtěl potrhnout, se týká přístupu k dokumentům. Smlouva říká, že Evropský parlament je vždy eh, informován tak, aby mohl hrát plně svou roli, kterou má v tomto legislativním postupu. A také rozhodnutí Evropského soudního dvora říká to tež. Pane předsedo, vy jste zaslal 16. prosince dopis na radu, v němž jste žádal, aby nám rada poskytla tyto dokumenty. Odpověď jsme obdrželi 25. ledna to znamená asi o 40 dní později. A v té odpovědi se hovořilo o tom, že ten dokument, který jsme požadovali, by mohl být dát k dispozici předsedovi, zpravodaji a koordinátorovi jednotlivých skupin a že ten, přestup, že ten přístup by byl pouze někde v určité konkrétní místnosti rady za určitých bezpečnostních opatření. Jinak se tam nehovo- hovořilo se také o tom, že o obsahu toho dokumentu se nesmí hovořit na žádném eh, zasedání, které bude veřejné. Což je ale dost problém, protože my nevíme, co tedy napsat do té zprávy, pokud vlastně nemůžeme využít informace, které nám rada může poskytnout. Chtěl bych ještě znovu zdůraznit, že rada dává Evropskému parlamentu mnohem méně informací, když to porovnáme s tím, jak to bylo třeba v roce 2007, to znamená před dvěma roky, kdy Evropský parlament připravoval stanovisko, které se týkalo přistoupení k Schengenu devíti zemí České republiky, Estonska, Litvy, Lotyšská, Polská, Slovenská a ostatních. Dnes nám rada dává ještě méně informací, než jsme měli k dispozici v té době, před čtyřmi lety. Což bylo vlastně ještě i předtím, než vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Myslím si, že je důležité na to upozornit, protože je to ne- nemožné. Rada se k nám chová ještě hůře, než se k nám chovala než jsme měli Lisabonskou smlouvu a dnes přitom je zde Lisabonská smlouva, Evropský parlament má více pravomocí a měl by být také více respektován. V roce 2007 podle mých písemných informací umožnila rada všem členům výboru Libe, aby mohli nahlédnout do té hodnotící zprávy, do plného znění zprávy. A zároveň, a chci zdůraznit, že ještě, že to nebyla další možnost, ale že vlastně to byla paralelní možnost, eh, šlo o to, že ty evaluační hodnoty byly vlastně zbaveny eh, ochrany, nebo že tedy nebyly už eh, důvěrné a byly zaslány do Evropského parlamentu. Pane předsedo, mám ještě poslední eh, komentář. Doufám, že Rada nám dá k dispozici všechny dokumenty. Na své schůzce se stínovými zpravodaji eh, zazněla následující otázka. Pokud by nám Rada nepodala všechny zprávy, všechny eh, všechny dokumenty, které se týkají třeba tedy toho, nebo během roku 2011, tak otázkou je, jak máme postupovat. Já si myslím, že bychom neměli čekat do nekonečna. Musíme se rozhodnout. Měli bychom stanovit určitý zadní termín, do kdy jsme ochotni počkat na všechny zprávy komise, eh, pardon, na všechny zprávy rady. Ale pokud oni nám do, do toho termínu neposkytnou tyto požadované informace, tak bychom měli vydat naše stanovisko. To znamená, že můžeme vydat stanovisko Evropského parlamentu, v němž také ale řekneme, že nemáme k dispozici dokumenty, na základě kterých bychom se mohli vyjádřit. Ale Evropský parlament by tam řekl, že by tedy radě Eh, že by vlastně eh, Evropský parlament neposkytl radě možnost, aby rada se vymlouvala na to, že čeká, až se vyjádří Evropský parlament. Takže já bych navrhoval, abychom eh, tento, aby, aby tím termínem byl druhý květen. Pane předsedo, já pevně doufám, že do té doby nám rada poskytne dokumenty jak o Bulharsku, tak o Rumunsku a my budeme schopni dokončit celý proces konzultace tím nejlepším způsobem, jakým to bude možné. Pokud však ty dokumenty neposkutne, tak si myslím, že bychom už neměli dále čekat po 2. květnu a měli bychom tedy postupovat tak, jak jsem říkal a jak jsme se dohodli se stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji za kompletní vysvětlení, jaký je stav a určitě můžete počítat s podporou celého výboru LIBE a sekretariátu a samozřejmě předsedy výboru LIBE eh, v tomto důležitém bodě který se týká pravomocí Evropského parlamentu. My jsme eh, tady, abychom si vyslechli názory některých kolegů. Nejprve kolega NCU. Děkuji. Eh, já musím poděkovat panu Kojovi, zpravodaji, za vynikající práci eh, vůbec, abychom mohli vít z této slepé uličky kam nás dostala rada. To není normální přece, abychom se ocitli v takovéto situaci. Za socialisty a demokraty musím říci, že my stoprocentně podporujeme strategii pana Koja, zpravodaje. Možná já mám takového revolučního ducha. My bychom měli udělat vše, co je v našich pravomocech, ale nemůžeme nechat radu, aby si s námi dělala, co chce. Eh, a mm, takže ona, ona musí respektovat nové pravomoce podle Lisabonské smlouvy. A já jsem také hovořil s panem zpravodajem. On mi řekl, že není možné, abychom eh, podali žalobu na radu před soudním dvorem, ale možná bychom mohli požádat tedy toho evropského ombudsmana, ochránce práv, ať nám poradí. Nemyslím si ale, že rada si může dělat, co chce. To je eh, pro nás velká facka. Facka pro parlament i evropskou demokraci. Děkuji pan Marinesku. Děkuji, pane předsedo. I já eh, bych nejprve chtěl poděkovat vám, panu zpravodaji, a eh, stínovým zpravodajům, koordinátorům a všem členům výboru LIBE za to, že akceptovali změnit postup a eh, tedy tak, abychom mohli i mi rychle se vyjádřit ještě před zasedáním eh, mm, Rady ministrů spravedlnosti a vnitra mm, teď ještě koncem Eh, koncem eh, února. V pátek na eh, pracovní skupině Kurševal poslední zpráva o Rumunsku byla již přijata, takže z pohledu technického, z pohledu Schengenu, Rumunsko splnilo všechna kritéria. Pane předsedo, vy jste radu požádal dopisem o dokumenty, o informace. Rumunsko-Bulharsko také požádalo o zveřejnění dokumentu, tak abychom mohli je postoupit Evropskému parlamentu, ale bohužel rada to odmítá. A e, tímto svým postojem podle mě, podle mě je nom e, vlastně e, oddaluje do nekonečna přijetí rozhodnutí a ten požadavek odtajnit dokumenty, to již tedy hm, existuje od zasedání Koreperu, to bylo 9. února. Nyní Rum, Rumunsko zvažuje i možnost, že oficiálně se předloží všechny zprávy o Rumunsku Evropském parlamentu, protože nemůžeme do nekonečna čekat, jak správně říká pan zpravodaj. Nemůžeme čekat do nekonečna na vyjádření rady. Rada Mm-hmm. by mohla se vyjádřit až příliš pozdě. Proto musíme proskoumat všechny možnosti tak, aby ty informace byly parlamentu předány, tak, aby členové výboru Libe a celého parlamentu mohli hlasovat s plným vědomím všech informací. A poslední požadavek. Já myslím, že Mm, to, ten termín, ten bychom měli asi zrevidovat a třeba když nám rada nepředá dokumenty mm, a v případě, že Bulharsko a jeho zpráva tedy bude pozitivně odsouhlasena, tak já myslím, že nejpozději v březnu by parlament měl e, se snažit odhlasovat toto svoje stanovisko. A nakonec ještě e, zde mm, určitě mm, figuruje několik eh, zpráv i zde eh, v parlamentu někde schovaných, ale zároveň eh, s tím i k tomu jsou připojeny do, dopisy ministrů. A já se ptám, jak Eh, takový veřejný dokument, eh, takový eh, dokument, mm, který byl zveřejněn a jak je možné tedy, že ten dokument je tady uchován v tajnosti a lze k němu mít pouze omezený přístup, nahlížet do něj pouze v té vyčleněné místnosti. Já myslím, že ten dopis znají všichni. A proč je to utajené, to je takové divné. A já bych chtěl, aby toto bylo, eh, tyto excesy, aby byly vysvětleny paní Weber. Děkuji, pane předsedo. Jako stínová za ALDE k této zprávě, tak nejprve bych chtěla poděkovat Karlosovi Koejovi za úsilí, které vyvíjí. Eh, snaží se, dnes to řekl velice jasně, i jeho dokumenty eh, jsou velice dobré a on eh, prokázal maximální flexibilitu v jednání s radou a s parlamentem a tudíž jako stínová mm, velice ráda budu respektovat jeho doporučení. Tady je třeba udělat rozdíl mezi dvěmi úrovněmi diskuzí. Za prvé, co uděláme s touto konkrétní tematikou, tedy přistoupení Rumunska Bulharska k Schengenu? tady už zrychlené řízení není třeba, protože rada nepřijme k tomuto rozhodnutí. A druhý květen, tento termín je realizovatelný, pokud budeme schopni odhlasovat to do konce eh, do konce tedy eh, eh, našeho zasedání a samozřejmě záleží to na tom, kdy rozhodne rada. Další konkrétní věc. To je otázka vůbec institucionální spolupráce mezi radou a parlamentem. Před deseti dny, nebo možná dvěma týdny, jsem s vedoucími představiteli ALDE byla v Budapešti, kde jsme se sešli s premiérem, panem Orbánem, který je vlastně eh, předseda nyní, eh, předseda rady, a nás ujistil, že zcela Hm, to chápe, hm, sám, že byl poslancem 20 let, takže to ví velice dobře, že poslanci musí mít přístup k dokumentaci předtím, než hlasují, což je normální podle něj. Nicméně odpověď zástupce Maďarska eh, je, eh, ta reakce je daleka těch příslibů. I pan Dol se skontaktoval s panem Orbánem, ale protože již vlastně nic nespěchá teď, tak bychom měli se zaměřit spíš na jednání s radou, protože zdá se, že rada chce vytvořit precedent. To znamená, že my jako Evropský parlament, my e, sice my jsme vyzváni vždycky, abychom hlasovali a spolurozhodovali, ale stejně rada se snaží si stanovat vlastní pravidla, což není fér po tom, jakou máme za sebou historii, lojální spolupráce mezi institucemi, to je třeba respektovat. Takže ještě jednou mm, požádáme předsedu Buska, aby osobně nebo písemně se skontaktoval s radou a vyřešil to způsobem, který bude spravedlivý i pro Evropský parlament. Děkuji, pane předsedo. Ano, děkuji, paní Weber. Přesně to bylo rozhodnutí koordinátorů. Já vidím, že seznam řečníků se nám rozšiřuje a nevidím, že by tady byla nějaká neschoda. Všichni jsou za jedno. Mm, to jsou pořád stejné názory, které slyšíme a týkají se eh, dodržování pravomocí výboru Libe a celého parlamentu a mm, respektování jejich pravomocí pro to, aby mohli splnit své povinnosti. Takže s vaším dovolením já bych rád e, tedy, abychom také dodržovali určitý časový rámec. A nyní paní Intveld. Děkuji, pane předsedo, budu velice stručná. Souhlasím se vším, co zde zatím zaznělo od kolegů. Také vítám způsob, jaký vybral zpravodaj, jak to vyřešit a chtěla bych pouze ještě dodrže, do, dodat, že to není pouze Evropský parlament, který má právo znát tyto informace, ale jde o občany Evropy, jde o Bulhary, o Rumuny a já jsem tedy velice šokovaná tím, že celá řada členských států se nyní domnívá, že přístup k, do šengenského prostoru e, nyní vlastně má být propojen s některými jejich vnitropolitickými situacemi. Já si myslím, že ta diskuse, která se týká Schengenu, by neměla být znečištěna nebo neměla by být ovlivněna argumenty, které s tím vlastně nesouhlasí, e, které s tím nesouvisí. A proto velice vítám váš návrh. Měli bychom učinit vše, co je v našich silách, aby ten celý postup eh, byl správný, aby byl eh, na základě všech kritérií, aby byl rovný vůči všem občanům a vůči všem zemím. Děkuji nyní paní Nedělčeva. A също bych искала да изразя... Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych souhlasit eh, s panem zpravodajem Coelho Evropský parlament Zdá se, že jsou nějaké technické problémy s tlumočením. Jasno to představené na dosietu za sostojeně. Dobře, děkuji tedy panu zpravodaji za to, že tak jasně popsal eh, vztah k radě a vůbec celou situaci. Chtěla bych podpořit strategii, kterou navrhujem, tedy to, že je potřeba mít přesnou lhůtu, do které bychom měli předložit naše stanovisko na základě dokumentů a informací, které budeme mít k dispozici, které nám dají k dispozici, protože jinak se bude o této otázce pouze spekulovat v Bulharsku i v Rumunsku. To by celou věc zmátlo. Je opravdu překvapivé a zvláštní, že tady nemáme eh, žádné přesné informace. A vztahy mezi radou a parlamentem jsou opravdu mimořádně důležité. Institucionální spolupráce stojí na prvním místě. Nesmíme zapomínat na to, že evropští občané očekávají více informací k situaci a rada by měla respektovat pravomoc Evropského parlamentu. E Děkuji. Jako stínový zpravodaj za EPP bych chtěl pouze zdůraznit, že my podporujeme přístup Rumunska i Bulharska do Schengenu a také pan Koelio vyjádřil v podstatě i stanovisko naší skupiny. Děkuji. Thank you. Thank you. Mrs. Ba- Děkuji, nyní paní Bauer. Děkuji, já budu také stručná, jako byl kolega. Souhlasím s paní Weber, že tato věc má dvě strany. Jedno je tedy meritum věci, o kterém teď nechci hovořit, protože o tom už bylo řečeno mnoho. Spíše se domnívám, že ta situace je velice podobná tomu, jak vypadala situace předtím, než do Schengenu vstoupila ta minulá vlna z roku 2007. Zde je však trošku frustrující ta situace, která se týká informování. I poté, kdy máme Lisabonskou smlouvu, i poté, máme vlastně mnohem méně informací k dispozici, než, když, než, než, než vlastně byla přijatá Lisabonská smlouva. Pane předsedo, já si myslím, že máme žádat vysvětlení vy jako předseda a my jako výbor Libe, protože budeme řešit ještě podobnou situaci mnohokrát. Zároveň si myslím, že je zde také řada důvodů, aby eh, tak to postupoval i předseda Buzek. Chtěla bych tedy vás požádat, abyste spolu s, ko- spolu s koordinátory se dohodli, kdo požádá oficiálně o vysvětlení této situace. Protože se obávám, že to nemusí být poslední situace, eh, které, kterou musíme řešit. Může se to stát i v budoucnu. Je důležité, abychom to vyřešili už teď na začátku, abychom to vyřešili hned. Jak to bude s informováním ze strany rady? Nejedná se o stávající předsednictví, jde o postup rady obecně. Ano, máte pravdu. Hovořili jsme na tom i na schůze koordinátorů a dohodli jsme se, že předseda požádal předsedu Buska jako předsedu Evropského parlamentu, aby se obrátil na radu ohledně této otázky jménem celého Evropského parlamentu. Nyní pan Tavares. Děkuji, také budu stručný. Nejsem stínový zpravodaj, ale to, co řekl Cornelias, tak s tím souhlasím. Mohu říci, že hovořím i za, skup, za svou politickou skupinu jako koordinátor. Chceme říci, že oba problémy, které se zde řeší, jednak tedy politizace přístupu Bulharska a Rumunska do Schengenu plus problémy, které se týkají přístupu dokumentů ze strany Evropského parlamentu a problémy toho, aby Evropský parlament mohl kontrolovat tuto situaci. Takže oba dva problémy jsou politování hodné a chtěli bychom vyjádřit podporu názoru, který vyjádřil pan zpravodaj, i vy jako předseda tohoto výboru. Je důležité, aby jak rada, tak občané viděli, že napříč politickým spektrem jsou všechny politické skupiny Evropského parlamentu na stejné pozici a že, so, že stojí za naším zpravodajem a že tady chtějí přístup k dokumentům a také chtějí, aby se otázka přístupu do Schengenu Rumunska a Bulharska nepolitizovala. Děkuji nyní pan Alvaro. Děkuji za slovo, pane předsedo. Budu rovněž stručný. Souhlasím do velké míry s tím, co řekl pan Coelho. Také se domnívám, že je důležité ještě zdůraznit, že i když jste možná nemůže, nemusí být určitý právní kontext, Eh, mezi některými podmínkami, které se stýkají vstupu do Schengenu, tak si myslím, že bychom neměli zapomínat na, ty určitá, na ta určitá propojení mezi těmi právními podmínkami a dalšími podmínkami. Týká se, hovoříme zde o přistoupení Bulharska a Rumunska. A doufám, že mě teď nebudete považovat za Putina. Ale myslím si, že se zde prostě jedná o dvě země, které se nachází na indexu korupce nížej než Kuba. A jedině Řecko je na tom dost špatně, co se týče korupce v rámci EU a tam bychom také možná mohli se zamyslet nad tím, co se tam děje. Ale jde o to, že Evropský, Evropský parlament, Evropská komise a ostatní také se snaží tlačit na tyto země, aby odstranili korupci zejména v justici a v policii. Vím, že tyto země se snaží ze všech sil, uh, ale mám pocit, že skutečně jsou zde tyto věci propojené, jsou ta, ty podmínky jsou propojené. Čili já chápu i ty, kteří trošku ještě váhají v, tém, eh, v této záležitosti. Takže pokud by se tyto dvě země staly eh, členem Schengenu, měli bychom mít stále ještě na paměti to, jaká je situace, co se týče korupce v těchto zemích. Děkuji, takže nyní možná je dobré, abychom si poslechli zástupce rady, ale ještě se hlásí paní Lotford. Ano, ano, souhlasím se všemi, kteří hovořili o přístupu k dokumentům, také bych chtěla poděkovat Karlosovi a chtěla bych také ještě říci, že je velice dobré, že si pamatuje ty předchozí zkušenosti, protože zde ve výboru už působí dlouhou dobu, takže si může, může tu situaci porovnat i s tím, jak to vypadalo třeba před řadou let. Myslím si, že je to opravdu dost zvláštní, že zde není žádný pokrok, že spíš se naopak ta situace zhoršuje. Chtěla bych říct, že zde schromažďujeme stejné zkušenosti, které se týkají přístupu k dokumentům rady, nejenom je to nejenom zde na, na tomto výboru, ale i v rámci celého Evropského parlamentu. Takže by bylo dobré, aby předseda Buzek by mohl potom vlastně hovořit o všech problémech, které máme všichni e, s radou nebo s přístupem k dokumentu. A ještě k tomu, co říkal pan kolega Tavares. Řeknu, co jsem už říkala na té nedávné výměně názorů. Z právního pohledu je zde tedy to hodnocení. To hodnocení vlastně se netýká toho mechanismu e, CVM, který byl založen v roce 2007. Myslím si, že tedy e, s politováním, e, politování je hodné, že zde není propojení, ale je pravda, že tento mechanismus CVM nebyl pozměněn tak, aby e, bral v úvahu situaci z roku 2007. A zde hovoříte o tom, že máme zde jeden druh inspekcí, jeden druh kontrol na některé kandidáty. A ještě je důležitější, že ten nový evaluační mechanismus by se měl týkat i věcí, jako je třeba ochrana osobních údajů, základní práva, nebo také i korupce nebo nesprávné úřední postupy, protože je důležité, aby v těch zemích eh, byl bezpečný šengenský prostor. Tam patří i přístup eh, k databázím. Otázkou je, kde se nacházíme nyní, co se týče toho před šengenského hodnotícího mechanismu. Děkuji. Nyní už jsem uzavřel seznam řečníků. Takže vás požádám o spolupráci. Zaznělo zde mnoho návrhů, ale zatím zde žád, nezazněl žádný argument, který se týkal té stávající situace. Takže pan Papa Nikolaou a pak ještě pan Marinesku. Vás ještě předám, ale poté si vyslechneme radu. Nyní pan Papa Nikolau. No, velice stručně. Samozřejmě já také podporuji pana Koeja v tom, co říká. Ano, konkrétně je potřeba mít konkrétní kritéria, tak abychom měli přístup eh, eh, k Schengenu a Eh, doufáme, že se to Rumunsku, Bulharsku podaří. Máme tam ten ukazatel korupce, to je pravda, ale já myslím, že nejenom Řecko je na tom špatně, ale i jiné země. A pořád jsou v Schengenu, takže ne vždycky ukazuj, neukazujte pořád prstem eh, na Řecko, kdykoliv se narazí na nějaký problém, tak to jenom bych chtěla zareagovat na pana Alvara takto. Dobře, Ano, ano, vy jste eh, tedy určitě eh, mu opuš, upustíte to přeřeknutí, pan Marinesku. Ano, máme statistiky, my nemůžeme popírat tento jev. Já si kladu otázku eh, v těchto statistikách, jaké místo má to, ten fakt, že je přístup nebo není přístup k Schengenu, takže všechny země figurují v těchto statistikách, to je jiná věc. To jsou dvě odlišné reality. Můžeme vést sice nějakou paralelní diskuzi, ale tady není žádný úzký vztah mezi tímto mechanismem a šenkenským prostorem. Jak řekl pan Alvaro, pokud o ten mechanismus, tak já mám k dispozici informace o tom, co se děje v Rumunsku teď, ale <clears throat> pane Alvaro, prosím, eh, v jedné kapitole slyšíme chválu na to, že eh, se u nás zatkli vysoce postavení činitele a na druhé, eh, na, na eh, dru, ve druhé kapitole se hovoří o tom, že jsou skorumpovaní. Tak to prosím ne. Pane, nyní pane Luha, ale jenom 20 sekund. Já se pokouším uzavřít už seznam řečníků comentate din partea Consiliului în ceea ce... Budu velice stručný. Zajímalo by mě, jaké má rada důvody pro odmítání přístupu k těmto dokumentům. Občané čekají, že jim jasně bude řečeno, co se děje a proč. Tedy musíme položit přímou, přímý požadavek, abychom měli přístup k těmto dokumentům. Musíme skutečně naléhat na pana předsedu Buska, aby požadoval na radě, aby pokud odmítne, to náležitě vysvětlila. A jinak musíme také požadovat eh, tedy deklasifikaci těchto dokumentů. Dosud tady nebyla tato kritéria pro všechny země, které měly přistoupit do šengenského prostoru a já nevím, proč by tady měly najednou existovat pro Rumunsko. Ještě jednou připomínám, pan Duzek, Buzek to určitě udělá na žádost výboru Libe, ale je dobré teď, abychom si vyslechli radu rada, zásupce rady. Děkuji, pane předsedo. Ve jménu maďarského předsednictví bych vám chtěla poskytnout určitý přehled, pokud jde o přístup k dokumentům. V prosinci jsme dostali požadavek Evropského parlamentu a tento požadavek byl projednáván na Koreperu a 20. ledna padlo rozhodnutí. Dopisem jsme vám oznámili, jakým způsobem můžeme zajistit přístup k dokumentům. Nabídli jsme vám, že k tomu budou provedeny příslušné postupy, tak abyste v prostorách rady byl, eh, aby tam byl přístup pro koordinátory, eh, pro členy výboru a tak dále. Tato nabídka vás ovšem neuspokojila, proto jsme hledali další možnosti. Nabídli jsme vám další věci, ale ani s tím jste nesouhlasili. Odvolali jste se na to, že byste chtěli horizontální řešení. My toto vaše přání respektujeme a v tuto chvíli celou věc řešíme. Dále bych chtěla také oznámit, že maďarské předsednictví pracuje na komplexním řešení a v zájmu tohoto řešení v průběhu příštího týdne proběhne uh, určité jednání mezi oběma sekretariáty na podnět maďarského předsednictví a věříme tomu, že celá otázka bude moci být tímto vyřešena neustále usilujeme o nalezení vhodného řešení. Děkuji. Thank you, thank you. I... Eh, Děkuji. Jménem výboru Libe chci poděkovat eh, za eh, slova zástupce rady. Já jako předseda jsem vedl jednání se stálým zástupcem Maďarska a chtěl jsem vědět, že veškeré úsilí, které vyvíjí maďarské předsednictví, tedy stávající předsednictví v zemi, tak to je úsilí, kterého si ceníme. Snaží se. Ale je třeba, aby eh, to bylo vyřešeno, aby byl nějaký výsledek a to je řádná spolupráce mezi radou a parlamentem, co se týče k přístupu k dokumentaci, která je nezbytná pro Eh, přijímání rozhodnutí. Každé rozhodnutí musí být založeno na faktech a znamená to eh, řádnou znalost faktů a dokumentů, které jsou relevantní pro dané rozhodnutí, respektive stanovisko či zprávu. Proto ano, my si ceníme úsilí maďarského předsednictví, pokud jde o úsilí, které vyvíjí. Já vím, že je zde už dohoda Eh, stanovit termín pro přístup k dokumentům, ale je třeba, aby to eh, probíhalo v rámci nějakého časového horizontu, to je ten druhý květen. A, mm, a ne, že tedy pořád se nám bude odpírat přístup já jsem slyšel tady od pana Marinesku poznámky k tomu květnovému termínu, že by to mělo být dříve, ale já vím, že mm, principálně zde dohoda na tomto a e, pan Coelho mm, vytvořil takovou cestovní mapu a nebyly proti tomu žádné námitky. Ještě někdo by se chtěl vyjádřit, abychom to mohli uzavřít ještě mm, pár mm, e, poznámek k tomu, co řeklo zastoupení rady. To je něco jiného. E, ne, přece rada, radu neřídí e, úředníci ani sekretariát, e, a ne, ale řídí ji politici, takže vše se musí projednávat ne s úředníky, ale přece s, na úrovni předsedů. Teď máme i předsedu Unie. Ano, proto právě předseda Buzek to je proto, proč předseda Buzek právě za celý parlament se ujme této věci. Eh, ale eh, to se netýká pouze této věci v tomto okamžiku. Tady jde o principiální otázku. Souhlasíte nebo chcete ještě něco závěrem, pane Kojo? Ano, stručně, pane předsedo, k všem třem bodům. Za prvé bych chtěl zdůraznit, co bylo řečeno. A také bych chtěl poděkovat za úsilí maďarskému předsednictví, které se snaží problém vyřešit. Já jsem se sešel s velvyslancem, hovořil jsem po telefonu se státním tajemníkem. Vím, že maďarské předsednictví se snaží to vyřešit a jim, vyřešit. Já jim přeji v tom hodně úspěchu. Oni znají postoj parlamentu a určitě mm, jsem přesvědčen, že nabídnou dobré řešení Tady nejde o nějakou Machiavelliho konstrukci. Eh, eh, když se podíváme na tu organizaci tam těch oddělení a úřadů, tak eh, no, mně to je divné, že mm, sekretariát rady vůbec neinformoval maďarské předsednictví, jaká byla ta dohoda, ke které jsme dospěli před čtyřmi lety. A když jsem s nimi hovořil, tak vedlo maďarské předsednictví jednání bez toho, aniž by vůbec vědělo, co rada přislíbila parlamentu před čtyřmi lety. A já myslím, že měli být poinformováni o úrovni přístupu k dokumentaci, tak jak se to dohodlo před čtyřmi lety. A třetí bod k tomu, co řekla paní Invelt. Normálně já souhlasím s ní, ale ona navrhla, že všechny dokumenty by měly být veřejně dostupné. Já se obávám, s tím nemohu souhlasit. Protože některé ty zprávy třeba o problémech eh, s bezpečností na hranicích, eh, to, co vyplývá ze šengenských systémů, tak eh, to nám ukazuje, že ten šengenský systém někde je slabý a jaksi náchylný různým incidentům. To není dobré zveřejňovat, toho by někdo mohl využít. Proto některé ty zprávy je třeba eh, držet v utajení, ale co chci, aby i ty utajené zprávy byly k dispozici poslancům. Ta, to říkám jasně. Měli bychom alespoň eh, dospět ke stejné dohodě jako před čtyřmi lety, a ne, aby to bylo méně teď, notabene po té, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. A eh, omlouvám se Sofii, pokud jsem to špatně pochopil, tak se jí omlouvám, že jsem to špatně pochopil. A poslední, třetí bod, k tomu, co říká pan Marinesku. Pokud my, pokud se splní podmínky pro prezentaci zprávy před 2. květnem dříve, no tak to uděláme. To bychom měli udělat, s tím není problém. Přes noči dobnu, tedy co nejdříve, jakmile budou splněny podmínky. My tady neříkáme, že to bude až po 2. květnu. Ne, my říkáme, že pokud rada neposkytne žádné dokumenty, tak nebudeme čekat déle než eh, tento termín, tedy 2. květen. My zde musíme stanovit termín, eh, po kterém již nebudeme čekat. A to byl můj návrh, já myslím, že s tím lze souhlasit paní Intveld, eh, abych to vyjasnila, samozřejmě ne všechny informace lze zveřejňovat, ale veřejnost má právo vědět, jaký je takový obecný závěr daného šetření. Dobře, já si myslím, že rada, zástupci rady určitě vzali na vědomí všechny názory a připomínky a především závěrečné prohlášení pana Koja. Dobře, takže budeme pokračovat s bodem číslo 8, bod číslo 8, ten se týká útoků proti informačním systémům a kdy se ruší rámcové rozhodnutí rady. Zde máme zpravodajku, naši kolegyni, paní Moniku Holmajerovou. Tento bod na programu se týká navrhované směrnice o útocích proti informačním systémům, e, čím se má zrušit e, rámcové rozhodnutí rady v této věci. Navrhovaná, navrho, navrhovaná norma se týká trestně právní legislativy, tedy ve smyslu článku 83 smlouvy o fungování EU. Takže komise nyní mm, nám mm, mm, bude prezentovat situaci a poté bude diskutovat rozprava, jakmile si vyslechneme, ale paní Holmajer. Takže paní Holmajer je jako první. Děkuji, pane předsedo. Toto je téma, kde s úsměvem musím říct lidé odchází ze sálu, když se některá témata dostanou na, na pořad jednání, ale každý se tím bude muset zabývat, až se to stane s jeho bankovním účtem, protože tady se zabýváme útoky na internetové stránky, informační systémy. Eh, zažili jsme to také, pokud jde o diskuzi o Wikileaks, eh, kdy instituty kreditních karet tím byly také dotčeny, jakožto tedy ty bankovní instituce docházelo k hromadným útokům na velké podniky. Takže potom to vše najednou začalo být velice zřejmé. Abych jmenovala jedno konkrétní číslo, tak v mé vlastní zemi v Německu měsíčně dochází asi k, ke spuštění milionu nových trojských konňů, které vlastně útočí eh, na eh, kreditní eh, obchody. Je tady částka se 20 milionů, která tady figuruje a ty systémy sice fungují docela dobře, ale škoda 20 milionů, to není úplně zanedbatelná škola, škoda, pakliže se vás to týká. 250 euro to je cena Eh, za botnet a pravděpodobně se všechny tyto činnosti budou ještě měnit a těch útoků na informační systémy bude stále více. Vítám tedy, že komise předkládá tento návrh, protože touto směrnicí zvyšujeme možnost, jak zabránit těmto útokům a celoevropsky můžeme podniknout kroky k harmonizaci právní situace. Zároveň bych také chtěla upozornit na to, že tato směrnice může být bez pochyby pouze začátkem. Musíme vytvořit vhodný evropský právní rámec, kde budeme řešit i evidentní budoucí problémy. Slabé místo je například cloud computing, jsou to například také státní cyber útoky, to znamená nějaké útoky na státní systémy, nebo možná ne na státní systémy, ale prostřednictvím států směrem, eh, na, směrem Čína, Rusko a tak dále. Dále si musíme také položit otázku, jak řešit eh, situaci eh, útoků z jiných zemí, mimo Evropu. Je tady několik otázek nebo kritických bodů, o kterých bych chtěla diskutovat. Pane předsedo, vy jste právě zmínil, že článek 83 stanovení minimálních trestů v oblasti obzvláště závažné trestné činnosti je právním základem. Musíme se ale věnovat také otázkám policejní spolupráce, protože ta bude v této oblasti nezbytná, stejně tak jako je nutná i v jiných oblastech a já se těším na to, že se setkám s ostatními stínovými zpravodaji a že probereme tento návrh komise a těším se samozřejmě také na spolupráci s komisí. Děkuji. <laughs> Dobře, teď si vyslechneme komisi. Pan Jakob Moratinský, komise. Eh, thank you very much, eh, Chair, for giving me the floor. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Eh, to je potěšení, že můžeme výboru Libe představit návrh komise o útocích proti informačním systémům. Ano, to eh, v podstatě je jeden z prvních kroků komise, eh, kterým komise reaguje na novou realitu, vytvořenou článkem 83 odstavec 1 Lisabonské smlouvy, takže je to vlastně třetí hmotně právní eh, trestní návrh, který komise předkládá. A eh, ano, je to téma, které nám není tak vzdálené. Mm, určitě všichni o tom každý den slýchávají, i v médiích se to píše. Internet určitě eh, mm, Mm, se stal eh, mm, kriticky důležitou infrastrukturou, která je součástí našeho života, jsme na tom závislí a mm, v práci, v podnikání, jako zaměstnanci, ale taky i jako soukromé osoby, v rodině a tak dále. Viděli jsme, že incidenty eh, počítačové kriminality a útoku eh, Eh, to je jev bez hranic, který se šíří a poškozuje jak ekonomiku, tak i jednotlivce. To je tedy velký důvod pro to, abychom přijali společnou iniciativu na úrovni EU a viděli jsme právě, jak počítačová kriminalita i E, se objevuje v různých politických dokumentech, třeba Stockholmském programu a nyní také i e, to je jedna z hlavních priorit e, v té strategii vnitřní bezpečnosti. Je to sdělení přijaté komisí v listopadu minulého roku. V hodnocení dopadu jsme poskytli údaje, které ukazují na šíři problému v posledních letech a hlavní eh, důvod, eh, eh, proč jsme se tím začali zabývat, byl útok proti Estonsku v roce 2007 a proti Litvě v roce 2008 a v roce 2009 to byl další příklad, který nám ukazoval, že počítačové systémy jak státních orgánů i soukromých subjektů byly předmětem útoku ve 103 zemích, včetně ambasád v evropských zemích. A nedávno, před pár měsíci, jsme slyšeli o novém sofistikovém viru Stuxnet, eh, který eh, útočil na ty různé průmyslové zařízení. Europol nedávno vydal první mm, hodnocení hrozby a organizovaného zločinu, který páchá činnost přes internet a eh, potvrzuje se tam, že zločinci nejenom ti romantičtí hekři, pokud takový existují, ale skutečně organizované skupiny zločinecké již více používají internety a hlavně ty botnety, přes které se to šíří. Botnety, to jsou eh, vlastně sítě počítačů, které nadálku lze ovládat eh, a eh, přes ně koordinovat velké útoky. Většinou je tam ten škodlivý software, který se tam nainstaluje na počítače obětí. Často jsou to normální lidé, jejichž eh, počítače se stanou součástí těch botnetů. O tom ani neví. Směrnice, kterou navrhujeme, ta vychází z rámcového rozhodnutí z roku 2005 a také i eh, vychází ze zprávy o implementaci toho rozhodnutí z roku 2008. Eh, ta zpráva poukazuje na fakt, že nový jev, tento nový jev eh, roste a dostává se na úroveň těch rozsáhlých eh, simultánních útoků ze strany sločenských organizací, které využívají ty tzv. botnety. My jsme to navrhli z důvodů velice konkrétních a my eh, se snažíme eh, pracovat na takovém rámci eh, boje proti této trestné činnosti a víme, že si to vyžaduje velké mezinárodní úsilí, alespoň evropské úsilí a my si myslíme, asi nejlepší fórum by byla konference rady, konference signatářů Rady Evropy, která má svoji úmluvu o počítačové kriminalitě. A zde v tomto našem nástroji eh, se snažíme tedy řešit tu otázku těch rozsáhlých útoků na, informačních, na informační systémy a to je důvod, proč jsme tento návrh předložili. A teď eh, k těm hlavním rozdílům mezi rámcovým rozhodnutím, které ještě platné a navrhovanou směrnicí. Velice stručně pár bodů. Článek 6, ten zavádí skutkovou podstatu a to je Eh, sledování informací na počítači, na síti, což vychází zase z nástroje Rady Evropy, protože tam eh, ta umluva obsahuje podobný článek, jehož cílem je chránit i soukromí dat, které obíhají na počítačových sítích a zajistit i integritu počítačových systémů. Potom článek 7, ten eh, vlastně mm, kriminalizuje používání nástrojů, to jsou ty tzv. botnety, e, to jsou nástroje, které se používají po propáchání trestné činnosti. Je důležité, abychom nejenom kriminalizovali jejich použití, ale také jejich držení, prodej, e, to, že je někdo dává k dispozici, abychom reflektovali ten růstoucí jev, že máme specializované zločince, kteří sami nepáchají ty útoky na informační systémy, ale specializují se v tom, že vyrábí takovéto Eh, eh, takovéto škodlivé eh, softwary a prodávají je či pronajímají toto dalším zločineckým skupinám. V článku 9 našeho návrhu tam zvyšujeme trestní sankce. Myslíme si, že tím se reflektuje dobře fakt, že hrozba ze strany počítačové kriminality roste ale také i podle nás je to důležitý politický signál, když eh, že přičítáme velký význam tomu, že chceme trestně stíhat eh, tyto pachatele a to velice odhodlaně na evropské úrovni. Minimální a maximální eh, sazby pro ty základní trestné činy to se zvýšilo z jednoho roku na dva roky. V článku 10 tam mm, Mm, zavádíme dvě nové přitěžující okolnosti. První eh, to je situace, kdy eh, ty trestné činy podle článku 3 až 6 se páchají za použití botnetu, to je tedy přitěžující okolnost, a ty botnety, eh, které jsou tedy eh, velké rozsáhle. To znamená, jejich cílem je postihnout, poškodit velký počet počítačů a páchat velkou škodu. Druhá přitěžující okolnost je eh, situace, kdy ten pachatel, pachatelé eh, využijí totožnost někoho jiného pro spáchání trestné činnosti a zde je riziko, že i významnou měrou poškodí tu osobu, jejíž totožnost byla zneužita takto. Toto eh, lze eh, označit jako odcizení identity, ale my jsme se rozhodli, že eh, nebudeme tedy právně upravovat odcizení identity, ale tady pouze to uvádíme jako jeden konkrétní případ situaci, která se vztahuje právě na eh, tu počítačovou kriminalitu. Článek 14, to je, já myslím, ten eh, reaguje eh, na tu poznámku, kterou jsme slyšeli od zpravodaje, a to je požadavek, že mm, se zintenzivní a zlepší se spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení v členských státech, tím, že se tam uvalí povinnost poskytovat eh, okamžitou odpověď. Do 8 hodin se má reagovat na žádost o pomoc. My jsme si povšimli toho, že eh, ty kontaktní body, mm, non-stop kontaktní body nefungují tak eh, efektivně, jak bychom chtěli, tak jsme tu situaci chtěli napravit. A v neposlední řadě je to povinnost ve smyslu článku 15, jejímž cílem je Eh, eh, vytvořit eh, takovou situaci, abychom měli srovnatelné statistické údaje o jevu počítačové kriminality v EU. Ale jedna ze slabin vyplývající z naší zprávy o dopadu je, že my hodně teď používáme údaje ze Spojených států kdežto e, nemáme dostatečné údaje o rozsahu e, počítačové kriminality v EU, takže to by měl být krok vpřed a my jsme již zahájili e, ten proces, že se dohodneme na společných ukazatelích pro sběr údajů. To jsou ty hlavní prvky této směrnice. Těšíme se na konstruktivní dialog s Evropským parlamentem. Eh, v rad, diskuse v radě již začaly. Result, no... Doufejme, že to povede k pozitivním výsledkům, bez pochyby eh, ale mm, řešíme situaci, kde na jedné straně řada členských států uznává, že je třeba eh, zmodernizovat stávající nástroje a zároveň ale jsou tam ty Eh, frekventované obavy, jako vždycky, když diskutujeme o hmotném právu trestním s členskými státy, a to je třeba ta úroveň trestních sazeb nebo eh, právní definice a podobně. A doufáme, že parlament podpoří ty nové prvky, které jsme sem zavedli a které každopádně stejně již jsou součástí intenzivních diskuzí s členskými státy na pracovní skupině v Radě. Děkuji. Velice děkuji, pane Boratinsky, děkujeme za vystoupení komise. A nyní se již hlásilo několik kolegů o slovo. Nejprve pan Alvaro. Děkuji za, za slovo. Děkuji. Poté, co tady byla v Radě Evropy předložena úmluva a k potírání tohoto Eh, těchto trestných činů, tak konečně i komise něco předložila, to je dobře a my chceme konstruktivní dialog. Já bych tady chtěl podpořit paní eh, Holmajer, doufám, že jí eh, budu schopen pomoci. A měli bychom se asi zamyslet nad tím, jestli to, co volíme, jsou správné přístupy. Zavést nějaké paragrafy, tak to je dobré, ale to nebude ty zločince zajímat, jestli je to zakázané nebo ne. A většina členských států už tyto věci stejně ve svých zákonnicích upravila, takže nepomůže, když nějakou činnost učiním trestnou, když se někomu podaří zablokovat eh, počítačové aktivity v celé své zemi. A nepomáhá tady ani zvýšit trest eh, z jednoho roku na dva. Ehm, to asi nebude zajímat lidi, kteří eh, mno, obrovskou část počítačů dokáží propojit eh, k botnetu, dokáží potom sparalizovat celou zemi. Tito lidé vychází z toho, že kdyby je eh, někdo dopadl, tak potom samozřejmě si budou muset odsedět svůj trest a potom je, už jim jedno, jestli je to o jeden rok více. Takže já tady budu rád o tom diskutovat. Já jsem velký přítel trestného práva na evropské úrovni, ale v tomto případě to nepomůže. Další problém podle mého názoru je, že eh, pokud je o informační systém, tak to nesmíme vidět pouze tím způsobem, jako tady zaznělo, že tady byl problém Wikileaks a eh, že tady vlastně americká vláda podnikla určité kroky a tak dále. V oblasti počítačové bezpečnosti a informačních systémů není žádný jasný protivník. Eh, mnoho útoků, které jsme eh, zašli, eh, zažili v Evropě, tak přicházelo od vlád některých zemí. Takže to nebyla úplně nějaká organizace zločinců. Jsou to samozřejmě hakři, potom jsou to také nějaké někdo, kdo páchá organizovanou trestnou činnost, ale potom jsou to třeba i některé orgány. Otázka je, jakým způsobem tady budeme proti tomu pracovat. Samozřejmě ano, chceme chránit údaje, ano, já jsem pro, údaje musí být důvěrné, souhlasím, ale jakým způsobem tady zajistíme prevenci a preventivní ochranu. Sudset tady byl citován. To je samozřejmě mimořádný případ. Tady musíme se závistí říci, že neexistuje eh, žádný tak úžasný skript, jako je právě eh, tento net. Eh, to vypadá, že tam opravdu tisíce lidí sedělo půl roku a pracovalo na tom. A to bylo skutečně fyzicky umístěno tento virus se nešířil přes síť, nikdo musel se dostat k tomu zařízení a vložit to tam. Takže jak se tam někdo vůbec mohl dostat? Jak bezpečné eh, jsou tyto systémy v Evropě? Električní, elektrické systémy, eh, systémy dodávky vody, eh, potom prořízení dopravy, mobilní telefony a tyto sítě. Jak jsou tyto sítě ochráněny? To musíme vyřešit. A potom možnost, jak v Evropě můžeme smysluplně spolupracovat, jak do toho um, můžeme uh, zapojit NIS. A máme tady také agenturu pro bezpečnost sítí. Potom tady je také uh, eh, cent, určité centrum NATA, které se zabývá těmito věcmi. Na, eh, na to už tady pomohlo, například v Estonsku. Takže tady Bezpečnost informačních systémů se týká jednak virtuálních, jednak fyzických faktorů. Možnost eh, obrany proti útoku musí být nejenom proti možným eh, zločincům, ale i proti vlastně orgánům. Spolupráce mezi členskými státy je dobrá, ale sama o sobě nepomůže eh, ochrana údajů. Před několika lety tady byla diskuze o interoperabilitě a až to bude vyřešeno, tak potom spolu budeme moci komunikovat Musíme si rozumět. Ano, samozřejmě represivní opatření jsou důležité, otázka ochrany údajů také důležitá, ale fyzická a virtuální integrita informačních systémů, to je první a poslední, to je to nejdůležitější, když tomu chceme zabránit. Není to tak, eh, jako, eh, že bychom teď měli diskutovat o tom, jestli Evropa bude napadena nebo některé informační systémy. Jde o to, kdy. Je jasné, že k tomu dojde. A, a eh, bankovní systém, energetický systém, eh, ty by měly být chráněny. A není tady nikdo, kdo by mohl říct, naše systémy jsou opravdu chráněny. Takže před eh, lety si Rada Evropy dělala nad tím určité myšlenky a my bychom se do toho měli také co nejrychleji pustit a správným způsobem. Fos. Děkuji, není pan Fos. Eh, děkuji. Já si myslím, že toto je velmi dobrý postup, tedy ten postup, že se začneme intenzivně zabývat kybernetickou trestní činností, trestnou činností a já bych se chtěl tedy v tomto duchu připojit k předřečníků. Samozřejmě tady musíme postupovat dvojím směrem. Jednak tam máme ten trestně právní aspekt, ale především se musíme zaměřit na ochranu před takovými útoky a musíme se mnohem více zabývat prevencí. Vedle toho v této oblasti, protože internet to je samozřejmě globální nástroj, a nezbývá nám nic jiného, než vytvořit propojení v systému a to takové propojení, které dosud tady nebývalo. Potom ještě drobná připomínka. Do budoucna je podle mého názoru také důležité, možná ne v oblasti právní, ale je potřeba definovat cyber, cybercrime a cyberwar, protože phishing a mobbing na internetu to je podle mého názoru jiná kategorie než napadení infrastruktur, států, bankovních systémů, finančních trhů a podobné věci. Tedy myslím si, že tyto věci bychom měli definovat Především proto, že NATO ve svém novém konceptu vychází z cyber war, také s ohledem na bankovní systémy, finanční systémy. A možná, že kdybychom takto postupovali, tak by to situaci vyjasnilo. Mr. Mulder. Velice děkuji, nyní pan Mulder. Děkuji, pane předsedo. Bohu, budu stručný. Chtěla bych pouze podpořit komisi, aby pod, eh, pokračovala této politice, protože počítačová trestná činnost je velice nebezpečná hrozba, musíme být připraveni. Já nejsem příliš optimistický, co se týče stávajících počítačů, stávajících laptopů, protože ten rozvoj technologii, technologii je tak velký, že je dost těžké držet s tím krok. Takže pokud zde máme například nové technologie, taky velice často je pak důležité měnit i ta pravidla. Takže možná byste měli být nějaký takový stálý mechanismus, který by se stále musel vlastně udržoval krok s aktualizací technologie a technologického rozvoje. Děkuji, to bylo skutečně stručné a nyní ještě požádáme znovu paní Holmajer, naši zpravodajku. Děkuji komisi za to, že nám popsala svůj pohled a že nás seznámila s tím, co zamýšlí. Dále děkuji stínovému zpravodaji za to, že tady nastínil celou tu šíři této problematiky. Já bych to ráda ještě možná eh, rozšířila, protože tady můžeme napad, může dojít k napadení například železničních systémů, leteckých systémů. Takže my v současnosti velice závisíme na sítích které fungují. A tuto svou závislost si ani ne, o, neuvědomujeme. A přesto to každý den používáme. Takže ono to skutečně zasahuje do každé oblasti každodenního života. Alexandr Alvaro tady také hovořil o preventivních opatřeních. A k tomu bych chtěla zmínit článek 7, vlastně nástroje trestného činu. A tady jsou různé způsoby, jako dovoz, držení, distribuce nebo jiné formy zpřístupnění a tak dále. Výroba, prodej a tak dále. Takže banky eh, a jiné instituce si tady zřídily určité testovací systémy, ale oni nejprve musí získat povolení, že vůbec mohou ty testy provádět. A takže je to vlastně celé nepružné a nereaguje to včas na ten útok. Ti, kteří provádějí testy k zajištění našich systémů, tak ty by najednou byli trestní, kdyby neměli třeba to povolení. Takže tady, v té oblasti prevence, bychom ty, kteří pracují v tuto chvíli už velice efektivně, neměli rušit v jejich práci. Naopak bychom měli přemýšlet nad tím, jak je podpořit. A potom se musíme zamyslet nad tím, jak už existující vynikající instituce nebo instituty, které se zabývají tou ochranou, prevencí, tak jak je spojit se státními orgány, se státními institucemi, jak to propojit, protože by to velice zvýšilo bezpečnost. Myslím si, že tady máme o čem debatovat, je toho opravdu mnoho jsme na samém počátku, víme to, komise to také ví a využijeme také spolupráci externích expertů. Já se těším na naše diskuzi, budeme mít zasedání stínových zpravodajů, kde si stanovíme harmonogram a vlastně i takový obsahový plán, abychom mohli komisi v tomto důležitém úsilí vytvořit právní rámec podpořit. Děkuji. Frau Holmeier. Děkuji, paní Holmajer. Pokud někdo jiný nemá žádnou poznámku, tak já myslím, že to by stačilo teď. Možná spíš zástupce komise by třeba chtěl zareagovat, tak prosím, máte slovo opět. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že jsme slyšeli celou řadu případných poznámek od členů parlamentu které se týkají vůbec té filozofické otázky, jak bojovat proti počítačové kriminalitě. A není pochyb o tom, že eh, směrnice, kterou tady předkládám dnes, to je eh, tedy hmotně právní předpis, eh, tedy trestní, a trestní právo je jenom jeden ze způsobů, jak bojovat proti tomuto jevu. Eh, zde bych stručně upozornil na velice intenzivní prevenci. Eh, to je eh, osvěta u občanů všude, všude v Evropě, osvěta o tom, jak chránit, mm, jak se chránit proti riziku útoků. Také i Eh, pan generální ředitel pro vnitro v součinnosti s Europolem hodně pracují na eh, celé eh, řadě různých schémat a režimů. To bylo za španělského předsednictví i rada hm, navrhuje celou řadu opatření jako založení toho centra pro počítačovou kriminalitu, potom ENISA agentura, jejímž cílem je koordinovat úsilí členských států na ochranu té kriticky důležité infrastruktury eh, v oblasti IT. Takže mm, to všechno eh, nás naplňuje naději, že ta naše odpověď bude, reakce bude adekvátní, ale to, o čem budeme diskutovat v kontextu této směrnice, tak chci připomenout, že tady jde o trestně právní ustanovení hmotného práva trestního. A je třeba tady si učinit takovou, tak, mm, takové rozlišení v terminologii, protože cybercrime, počítačová kriminalita, se používá v úzkém slova smyslu jednak, což je typ trestné činnosti, která se páchá Eh, tedy v prostředí online, eh, to v dobách minulý, tedy než byl internet, a tak nebyly žádné botnety, ale když jde o phishing, o podvodech, když jde o podvody, tak to jsou trestné činy, které jsou tak zvané tradiční, které vlastně eh, dnes se páchají snáze díky internetu. Takže to je, jsou podvody nebo ty různé dopisy, kde se vyzivují, vyzývají lidé k něčemu, aby udělali. Je to vlastně podvodné. To existovalo dávno předtím, ale teď se to dělá přes e-mail, přes internet, ale to není počítačová kriminalita v úzkém slova smyslu, tak jak se definuje v této směrnici. A nakonec směrnice také i stanovuje výjimky, eh, třeba pro testování bezpečnostních systémů, Eh, samozřejmě eh, takové to jednání je trestné, když se děje neoprávněně. Samozřejmě ty firmy, které, eh, které hm, vyvíjejí ty produkty, bezpečnostní produkty, tak mohou provádět testování, které spočívá v tomto jednání. Děkuji. Děkuji, děkuji komisi za závěrečné slovo. To zatím asi by stačilo prozatím. A nyní budeme eh, pokračovat s bodem číslo 9, což je, myslím, poslední věcný bod dnešní odpoledne a ten se týká jednotného trhu pro Evropany. Tady máme zpravodaje kolegu pana Vin van de Kampa, eh, kterého nahradí pan Foss, pokud se nemýlím. Takže představím tento bod na programu. Ten se týká prezentace návrhu stanoviska o jednotném trhu pro Evropany podle iniciativy, eh, které se ujal výbor IMCO. Výbor IMCO ten teď připravuje zprávu z vlastní iniciativy ke sdělení eh, komise eh, Eh, názvem směrem k, eh, k aktu jednotného trhu pro více konkurenceschopnou sociálně tržní ekonomiku, což obsahuje 50 návrhů pro zlepšení naší práce, podnikání a výměn. A mm, kapitola 2 hovoří o tom, že je třeba znovu nastolit důvěru tím, že eh, tím, že Evropané se musí více stotožnit s jednotným trhem a pan Fos bude hovořit tedy za zpravodaje a představí návrh stanoviska, to bude jako první a poté ještě budeme mít i pár minut na diskuzi. Nejprve zpravodaj. Děkuji, nejprve bych chtěl omluvit eh, pana zpravodaje, protože on má bohužel nějaké další důležité termíny, bohužel nemůže být tady, velice toho lituje a požádal mě, abych eh, to tady zmínil a představil za něj tuto věc. Máte k dispozici návrh, je tam pět bodů a celkově jde o to, abychom příslušný výbor, tedy výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, požádali, aby naše návrhy zapracoval do definitivního stanoviska a pokud je o náš vlastní výbor, tak vítáme sdělení pro společný vnitřní trh. Ovšem, litujeme toho, že provádění předpisů členskými státy je velice kusé. A proto tady uvádíme, že členské státy by měly proces provádění urychlit. Dále také Eh, uvádíme, že bychom chtěli tedy evropské občany více zahrnout eh, do této věci. Vyzýváme členské státy k tomu, aby provádění pravidel bylo rychlejší, ta, a to především pokud jde o směrnici o službách eh, obecného, obecně hospodářských službách. A dále se doníváme, že je nezbytné zhodnotit stav provádění všech předpisů v oblasti jednotného trhu, nebo které se týkají jednotného trhu. A to vše by mělo probíhat rychleji a jasněji. A dále, za páté, bychom měli zohledňovat, že příliv vysoce kvalifikovaných emigrantů a pracovní síly může být pro evropské hospodářství velice eh, prospěšný a proto žádáme komisi, aby v tom duchu podnikla další kroky v oblasti imigrace, asilové politiky a také s ohledem na tyto skupiny měl by se, eh, mělo by se zlepšit eh, řízení vnějších hranic Evropské unie a mělo by se zabránit nelegální imigraci. Návrhy jdou tedy v duchu těchto bodů a prosím, aby kolegové na to zareagovali v diskuzi my samozřejmě jejich připomínky potom zohledníme. Thank you, Mr. Velice děkuji, pane Fosy. Nyní si vyslechneme zástupkyni komise, paní Berže, která se ujme slova. Je, pokud je tedy přítomna, má zájem promluvit? Ano. Děkuji. Euh, Děkuji, pane předsedo, jenom bych eh, mm, připomněla, jak vypadá procedura a co očekává v komisi, komise, respektive pan komisař Barnier. Komise předložila Single Market Act, eh, tedy návrh pro jednotný trh mm, eh, 27. Eh, října a eh, konzultace budou až do 27. Eh, druhý a mm, v Bruselu, tedy v Šarlmani, proběhla konference. My velice úzce spolupracujeme mm, s výborem pro vnitřní trh a snažíme se také o maximální kontakty s ostatními výbory, které mm, budou ochotny poskytnout stanoviska. V této fázi pro nás je důležité vést dialog o prioritách opatření, které, která opatření by měla být prioritní, tak abychom lépe připravili závěrečný návrh tohoto aktu pro jednotný trh, což na jaře přijme kolegium komisařů. Děkuji. My vám děkujeme také, paní Berže jménem výboru. Děkuji, takže nyní požádám ty, kteří zde ještě setrvali, tak kdo má zájem se přihlásit to slovo? Ano, já si myslím, že máme skutečně právo zde vystoupit, pokud jsme zde ještě setrvali. Myslím si, že co se týče vnitřního trhu, tak hlavním celým jádrem toho je eh, směrnice o službách. Komisař Polkestein usiloval o to, aby celé odvětví služeb bylo zjednodušeno, aby se stalo skutečně evropským sektorem. A myslím si, že bychom možná měli povzbudit komisi, aby v tomto učinila ještě více, protože já mám pocit, že bychom měli dávat, že bychom měli klást více pozornosti právě službám a trhu se službami. Děkuji, děkuji. Pokud se už nikdo další nehlásí o slovo, tak se k tomu chce ještě vyjádřit pan Foss. Děkuji, děkuji panu Multrovi za jeho podnět. Já si myslím, že eh, tady na to bychom se možná měli více zaměřit, nemůžeme nebo nesmíme zapomínat na to, že je to stanovisko ke zprávě, za kterou bude zodpovědný jiný výbor a pokud to vidím správně, tak to zaměření na to, co jste vy zmínil, ten druhý výbor také provede, bude k tomu tak přistupovat. A my, myslím, že my jsme to tam tak, eh, také prezentovali. Thank you, Mr. Foss. Velice děkuji, pane Fosy. Komise, chcete k tomu ještě vyjádřit? Nechcete už nic dodat? Dobře, takže vám tím děkujeme. Tím pádem se dostáváme k bodu různé, ale tam máme dost... Takže co se týče ještě lhuty pod předložení pozměňovacích návrhů, tak je to středa 9. února v poledne. Takže 9. února v poledne. Hlasovat ve výboru Libe budeme 28. únoru a ve výboru IMKO se bude hlasovat 7. března. Hovořím teď o tom bodu 9, o, jedn, um, o návrhu, který se týká jednotného trhu do Evropany. Pan Fos chce ještě něco dodat? Um. Pokud jde o dny zasedání nebo schůzek, eh, mně by se líbil ještě 14. únor a 17. březen, nebo tedy také v pověření mé skupiny. Já samozřejmě vím, že je obtížné stanovit harmonogram, ale na druhé straně veškeré naše plánování eh, nás, poslanců, máme poměrně brzy stanoveno a potom je obtížné takovéto zasedání ještě nějak naplánovat nebo to tam někam vložit. A měli bychom se klonit k tomu, aby ta zasedání se eh, nekonala jenom ve Štrasburku. Měli bychom se zaměřovat především na Bruzel. A když se dívám na 17. března, tak odpoledne budeme mít podobnou přítomnost účastníků jako dnes. Teď v tuto chvíli jsou tady asi tak tři poslanci. A já si myslím, že pokud jde o tato témata, tak by nebylo dobré dát tam takové termíny v dobách, kdy už vlastně žádná debata neprobíhá. Možná, že by to bylo mimořádně plodné, protože by tady bylo málo lidí, ale přeci jen si myslím, že s ohledem na ta témata bychom neměli volit eh, takovou dobu, kdy většina eh, kolegů už je pryč. Ano, já sám souhlasím s tím, že celý program je dost nabitý, program výboru Libe. Máme celkem tři zasedání pouze tento týden. Jsme jediným výborem, který také pravidelně pořádá mimořádné schůze, kromě těch pravidelných schůzí. A také máme schůze i v době plenárních zasedání ve Štrasburku. Je pravda, že jsme skutečně dost zatíženi prací. Ale co se týče vaší otázky, tak vím, že vy to navrhujete i jménem pana Vina van de Kampa, nebo jménem skupiny EPP ale my tedy na to musíme zareagovat eh, písemně, protože se obávám, že je zde trošku problém s tím časovým harmonogramem. Musíme to skloubit s hlasováním ve výboru IMCO, který je na, eh, plánován na 7. března. Čili poslední příležitost, abychom my mohli připravit své stanovisko, aby to naše stanovisko bylo možné využít. Je tedy 28. února. Čili to je taková určitá podmínka. Ale ještě se k tomu vyjádříme písemně, co se týče toho harmonogramu. Ještě jednou bych chtěl připomenout, že to byl dost náročný týden. Pod bodem různé už nic nemáme. Doufajme, že ty další týdny nebudou tak nabité. Další schůze se bude konat 14. února od čtvrt na 8 večer do 9 večer ve, Štras- ve Štrasburku. A poté následuje mimořádná schůze a pak ještě další. 28. února se bude konat od 3 hodin odpoledne do půl sedmé v Bruselu, mimořádná schůze. 16. března od 3 hodin odpoledne opět na 3,5 hodiny bude další schůze v Bruselu a další ještě 17. března od 9 do 12.30 a od 3 do půl sedmé. Opět v Bruselu. To jsou tedy další schůze, které jsou naplánované. To je z mé strany vše. Chtěl bych vám poděkovat za veškerou práci, kterou jsme dnes odvedli. A děkuji tedy všem, kteří zde ještě setrvali, paní Sipl, panu Fosovi a přeji vám všem pěkný víkend. Sure,